ladies and gentlemen. Takže dámy a pánové, vítám vás na naše zasedání výboru pro zahraniční záležitosti. Mohl bych požádat eh, členy, aby se přestali povídat. Teď tady budu jako nějaký učitel, takže pojďme ke schválení programu máme změnu bodu 16 týkající se výměny názoru s panem Krechenbuchlem. Eh, to, se, to, bude ve, to nebude s výborem pro rozvoj, ale členové se mohou účastnit. Teď bod číslo dva, oznámení předsedy. Um, just advice advise point 10 nic tady nemám vlastně, jenom bych vás rád upozornil, že bod 10 bude projednáván za zavřenými dveřmi. Souhlasíte-li s tím? A teď se dostáváme k bodu 3. To je schválení zápisů z našich minulých schůzí z 10. 11. července a 31. 30. srpna. Máte nějaké připomínky? Není-li to tak, tak budeme považovat zápisy za schválené na konci, tohoto schůz, na konci této schůze. A teď se dostáváme ke společné diskuzi o bodech 4 a 5, eh, což je představení studií zadaných výborem AFED v provádění dohoto přidružení a dohod o volném obchodu s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem se zvláštním důrazem na Ukrajinu a systémovou analýzu klíčových sektorů a vztahy Evropské unie s Armenií a Azerbajdžánem a bod číslo 5 doporučení radě komisia SVČ ohledně východního partnerství před konáním samitu v roce 2000. 17. Začneme tedy nejprve prezentací těchto dvou studií, než se dostaneme k projednání zprávy, kterou zpracovávali pan Fleckenstein a paní Andrie Kine. Studie, o které jsem se zmínil, nám poskytne také nezbytnou expertízu Stejně s pěti dalšími zprávami, které jsme zadali e, tento a příští rok. A proto očekáváme, že naši experti nám dají e, odborný náhled do této situace a navrhnou nám určitá doporučení, která bychom měli zohlednit při práci na našich zprávách. Proto jsem na dnešek pozval tři Eh, výborné experty. Nalevo ode mě sedí pan Balaš Jarabík, který je hostujícím profesorem v Carnegie nadaci pro mezinárodní mír, který se soustředí na východní a střední Evropu, zejména na Ukrajinu a na dopad konfliktu v celém regionu a za jeho radicemi. Pracoval také pro eh, Fride, Dům svobody, eh, jako pozorovatel vole. Pan Jarabik nám představí první studii týkající se implementace asociační dohody s Ukrajinou, Moldavskou, Moldaví a Gruzínskem. Paní Lej, doktorka Leila Alieva vyučuje na Oxfordské univerzitě a zakladatelkou Centra pro národní a mezinárodní studia akademické a politické studie pracuje v think tanku v Baku v Azerbajdžánu. Zároveň také pracovala na to eh, na, v oblasti obrany John Hopkins eh, na John Hopkinsově univerzitě a spolupracovala s, otev, eh, s Ústavem pro otevřenou společnost. A potom tady máme pana doktora Haranta Kostanjana, který je výzkumníkem v Centru evropských politických studií CEPS v Bruselu a evropské instituce ho velice dobře znají, protože pracuje na naší evropské politice sousedství a vztahy Ruska a Evropské unie. Rovněž vyučuje na eh, univerzitě Vesalius a eh, teď vítám všechny experty mezi námi a navrhuji, abychom nejprve začali panem Jarabkem, prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nesmírně rád, že jsem byl zde pozván a že se mohu vyjádřit k implementaci dohody o přidružení právě e, s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem. Jedná se o obrovskou studii, proto se budu snažit projít hlavní závěry a ta hlavní doporučení v těch eh, mi přidělených deseti minutách a pak se spíše um, vyjádřím k otázkám, které položíte. Začnu na makroúrovni. Pod, podepsání a ratifikace této dohody eh, v Gruzii a na Ukrajině eh, bylo opravdu hm, velice významným praktickým projevem té měkké síly Evropské unie. Nezapomínejme, že po tom velkém rozšíření v roce 2004 Evropské unie na, vyvstaly otázky, zda tam nějaká síla vůbec bude ještě schopna působit. No a tyto dohody o přidružení to potvrdily a e, to přispělo k modernizaci společenství v těchto zemích i občanské společnosti, i když ne tou měrou, jak bychom si od toho slibovali, ale bohužel i e, obraných tahů Ruskem. Finanční pomoc, e, které se dočkají tyto státy, nedosahovalo té úrovně, které předtím dosahovali například v Pobalti a tak dále. Je třeba zdůraznit, že zejména na Ukrajině ratifikace e, těchto dohod měla hluboký dopad na celou řadu politik v té zemi, zejména po ruské agresi, po anexu Krymu a po vzniku Donbaského státu už nemáme vůbec ten dojem, že by si Ukrajina chtěla vybrat mezi Ruskem a námi. A tím roste vliv západní Evropy, a Kiev to nemůže ignorovat a proto implementace těchto dohod je jak deklarovanou prioritou, tak i v praxi a zdá se, že se přes veškerou kritiku tento trend odehrává. Máme rovněž i podporu veřejnosti k integraci jak na Ukrajině, tak v Gruzii. A když hovoříme o veřejné mění, tak tam Moldavsko je jediným problematickým státem, kde přece jen Rusko se snaží ovlivnit eh, i prostřednictvím politické třídy, i občany a tam bohužel z důvodu skorumpovanosti a neschopnosti vládních činitelů ještě stále Moldavsko váha. Moldavsko je zajímavý případ, poměrně rané fázi se zdálo, že je to úspěšná země, ale zároveň ta přita, při, případová studie nám ozřejmuje, jak vše musíme poměřovat hospodářským postup, pokrokem a nikoli pouze eh, formálními znaky, které by naplňovaly standardy EU. Dva činitele konkrétně se zdají činí v oblasti eh, toho, co by svědčilo proti spolupráci, což je ehm, paternalismus a chudoba. K tomu eh, přispívá chování vládních elit a zejména ve vesnických oblastech, tam je třeba struktu, více strukturalizovaným způsobem přistupovat k tomu, posilovat veřejnou zprávu a působení státních orgánů. Tam rostou rozdíly mezi městskými a vesnickými oblasti a působení státu by neměl být až tak odlišné. E, číslo 3. Je příliš brzy na to, abychom byli schopni vyhodnotit e, volný obchod, ale v těchto tří zemích zejména se na Ukrajině projevil růst z 12% v roce 2012 na 36% v roce 2016. Tam ale částečně k tomu přispělo i Mm, narušení vztahu s Ruskem. E, zároveň pro Moldavsko EU je hlavním obchodním partnerem a tam se zvýšil obrat e, se zeměmi EU na 63%. Gruzie tam se až tak objem vývozu do EU nezvýšil, ale Díky EU dochází ke stimulaci zemědělské výroby, což je pro Gruzii rozhodující odvětví V každé z těchto zemí schází informace o e, dohodě o přidružení s EU a o e, dohodě o volném obchodu a to jsou často ty zásadní překážky. Bod číslo čtyři. E, pomoc ze strany EU. Tamto se zdá, byla rozhodující záležitost a velice účinná e, k nastolování makrofinanční stability ve všech třech zemích a zejména na Ukrajině v tomto rozhodujícím období. Zároveň však vidíme určité rozdíly. Tam se komunitární instituce musí lépe soustředit na určité záležitosti, totiž formální dodržování podmínek DCFTA, tedy smlouvy o volném obchodu, a zároveň sledování úrovně investic, které jsou e, k této smlouvě přidruženy. Tam to bylo zanedbáváno, takže jak vztah nákladu k výhodám, tak i očekávání byl byla určitým způsobem zklamána a veřejnost bude poměřovat úspěchy v praxi tím, do jaké míry se jim zvyšuje životní úroveň. Zatím nedochází k plánování určitých kompenzačních prvků při otevírání obchodních trhů zatím se vše odehrává e, na úrovni mezi zeměmi a ne vše je těmto zemím přístupné. Pak máme makrofinanční pomoc. To je mm, nezávisle na balíčku IMF. V samotné EU se mm, periodním způsobem e, nahlíží na úspory a privatizaci a makrofinanční pomoc je až třetí. K privatizaci však nedochází, k úsporám ano. A důvodem, proč privatizace pokulhává, je, že soudnictví je spolitizované a tam nemohou unijní orgány s tím nic dělat zvenčí, takže tam je důležité poskytnout příslušnou pomoc a poradenství. Implementace eh, těch dohod, jak po technické, tak po legislativní stránce dochází k pokroku zejména v Gruzii. Klíčové zádrhele spočívají v právním státu, depolitizaci institucí a e, nezávislosti. Ve všech tří zemích máme generálního prokurátora, soudy a ty jsou pod velkým vlivem politických činitelů, tam ke změnám nedochází, i když na Ukrajině nedávno došlo ke zlomu. Nový eh, nejvyšší soud eh, se snaží prosazovat nezávislost. Tady je důležité, aby EU nestracela z hledáčku tyto instituce a jejich nezávislost. Důležité je zdůraznit další činitele rovněž, například velice vysoký, dokonce bych to nazval extrémním politici, politické extrémy v těchto zemích. Zdá se, že Evropská unie k tomu přispívá tím, že je nahlížena jako stranická, zejména v Moldavě, kde stále ještě politickou scénu sami rozdělujeme na proruskou a protiruskou. Přitom v praxi tomu tak není. Dokonce i nominálně proruský prezident Dodon pravděpodobně by nechtěl ukončit dohodu o přidružení a žádná z těchto stran nehodlá přestat spolupracovat s EU. Ty úspěchy jsou důležité, jsou významné, ale jsou ještě mnohé neformální silné instituce, které sehrávají významnou úlohu, mají potenciál vše e, zničit a zmást korupce, politicizace, e, úloha Rusko a rovněž zneužívání a využívání té role sehrávané Ruskem k budování e, hnutí proti reformám. Vidíme rovněž nedůslednost k vlastní podmíněnosti ze strany EU, což podminovává účinnost unijních iniciativ. Pak vnitropolitická dynamika a to, že si nejbohatší činitelé v Ukrajině a v Moldově víceméně přivlastňují moc, vede ke zmatku v Bruselu a musíme se vyvarovat toho, abychom byli viděni jako zastánci určité vlády či určité garnitury jenom proto, že ona deklaruje, že je proevropská. Pak máme Gruzi, která má vlastní oligarchy. Tam sice formálně jde o um, mírovou polit, mírový politický um, um, postup k lepšímu a uh, postupné změny, takže pokud bychom hledali ten příklad eh, hodný následování, tak by to byla právě eh, Gruzie. Eh, klíčové hm, prvky při protlačování reform. Na Ukrajině nastolení rovnováhy. Ehm, na Ukrajině už Rusko se diskreditovalo, ale odpovědnost EU e tím vrostla zejména když hovoříme o pomoci, hospodářské pomoci, by zatím nemá podobu přímé pomoci, kterou by Ukrajina naléhavě potřebovala. Dialog mezi Ukrajinou a Evropskou unii už běží, ale například finanční prostředky k modernizaci určitých odvětví chybí. A poslední eh, moje záležitost, místní vývoj se hraje důležitější úlohu než jakékoliv eh, podmínky eh, stavěné Evropskou unii. Jde o to, abychom snižovali um, jakékoliv stimuly k vnitropolitickým bojům, podporovali konsolidaci a tím, že tam nemáme silné depolitizující instituce, existuje neustále riziko autoritářství a proto právě Evropská unie by měla bedlivě hlídat, aby eh, jakýkoliv křehký systém nevedl k autoritářství. A aby právě Evropská unie kladla důraz na posilování jak demokracie, tak i demokratických institucí. Nemělo by jít v první řadě o konkrétní politiky. Děkuji. Jarabik, for your... Děkuji, pane Jarabiku, za vaše vystoupení. Nyní dostává slovo doktorka Alieva, prosím. Děkuji. Já bych chtěla začít prohlášením, že Azerbajdžán je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších zemí pro EU v tomto regionu. Nejenom proto, že to je země veliká a také, že sousedí s třemi významnými mocnostmi, Iránem, Tureckem a Ruskem, ale také kvůli svým energetickým zdrojům a také nedávno podepsaným dohodám jedna o jižním koridoru a další o účasti na plynových dodávkách, ale jde rovněž o nově podepsanou dohodu o dodávkách ropy do roku 2050. Tento, mm, tato fakta dokládají význam země a také úspěšnost vztahů mezi EU a Azerbajdžánem ve zmíněných oblastech, jako je tedy energetická bezpečnost, bezpečnostní spolupráce a také eh, určité eh, oblasti hospodářství, obchod a investice. Nicméně Azerbajdžánsko-evropské vztahy v oblasti reform zejména pokud jde o oblast lidských práv a svobod, se bohužel ubírají opačným směrem a důvodem důvodů je hned několik. Předně eh, dochází k tomu, že se Azerbajžán vzdaluje od Evropské unie, ačkoliv od roku 2006 eh, jsou tady mm, evropské aspirace, podobně jako v sousedních republikách. Je to v akčním plánu Azerbajdžánu. Do roku 2013 byla zveřejněna oficiální prohlášení, že Azerbajdžán nemá zájem ani tak o integraci, jako spíš o spolupráci na základě rovného partnerství. Takže jedním z důvodů je zřejmě to, že Azerbajdžán nevnímal dostatečnou reciprocitu ze strany Evropy, protože Zejména v 90. letech došlo k celé řadě převratných událostí, které se dotýkaly Azerbajdžánu a které vedly k prosazování eh, větší nezávislosti eh, na Rusku v oblasti energetiky. Byly to často riskantní politické kroky a Evropská unie nereagovala dostatečně recipročně, nereagovala dostatečně na bezpečnostní problémy Azerbajdžánu, což je pro Azerbajdžán nesmírně důležité, zejména v souvislosti s Náhorním Karabachem. Azerbajdžán nabyl dojmu, že Evropská unie nebrání podobně zásadu mezinárodně eh, uznávaných hranic jako v jiných případech. Takže to je jeden z důvodů, který vedl k určitému odklonu či vzdálení se Azerbajdžánu. Kromě toho všem eh, dochází k vnímání Evropy jako slabého faktoru, což eh, přivedlo Azerbajdžán k určitým eh, dohodám s Ruskem o dodávkách zbraní, zejména po konfliktu s Gruzí. Došlo tedy k odklonu od eh, striktně nezávislé politice na Rusku k stavu větší rovnováhy. My bychom také měli asi zdůraznit eh, faktor, který se týká eh, politiky a ekonomiky ropy což eh, je samozřejmě obsáhle dokumentováno v literatuře a to jsou další eh, odrazující faktory od integrace. Takže kromě toho, že eh, vůdce země má dostatečné zdroje a prostředky k dispozici, tak ropné zdroje lídrům umožňují určitý, určité manévrování mezi zeměmi a držení si určitého odstupu od dalších hráčů kteří mají dopad na jejich politiku nebo mají takovou ambici politiku v Azerbajdžánu ovlivňovat. A další věc, to je problém, který se týká samotných vztahů mezi EU a Azerbajdžánem a toho, jakým způsobem byla vzájemná politika, politika budována, protože neřešila strukturální překážky na cestě k reformám. Jednou z nich je například eh, nesprávná rovnováha eh, mezi eh, politickou nízkou ekonomikou ropy a zbytkem společnosti, kdy nedocházelo k dostatečným investováním těchto zisků, tak jak by se předpokládalo, do rozvoje občanské společnosti, do společnosti eh, obecně. Ve srovnání s okolními zeměmi ty investice byly naopak menší. Nicméně, jednání, která začala v letošním roce v únoru, a začala za velice neobvyklých podmínek, protože je to skutečně ojedinělý případ proti jiným zemím, že přijde eh, ne země EU, ale ten partner se svým vlastním návrhem, ale je to pozitivní eh, eh, příznak toho, že Azerbajdžán stojí o vzájemné vztahy a je to určitá výzva pro Evropskou unii, aby rozvíjela tyto vztahy na rovném základě. Rovněž to ovšem ukazuje na určité rozdíly ve vnímání a v názorech politiku na oblast politiky obecně, na bezpečnost, na otázku Karabachu, na otázku politických reform. Ukazuje to, že na jedné straně Evropská unie vykazuje značný pragmatismus tím, že zahájila jednání, ale eh, z tohoto pragmatismu může vzejít přístup, který bude eh, bez eh, hodnot a Evropská unie by neměla umožnit, aby nový formát pro vyjednávání byl chápán jako schválení eh, kroku eh, vlády, pokud jde o přístup vlády k politické pluralitě, občanské společnosti a obecně svobodám. Zahájení jednání mezi Azerbajdžánem a EU nějak zásadně nemělo dopad eh, na persekuci aktivistů. Můžeme sice toto více podrobně rozebrat, jestli byste si přáli, ale vše je obsaženo v naší zprávě, včetně konkrétních příkladů, kde došlo e, dokonce i k propuštění e, některých aktivistů, byť většina zůstává stále e, ve vězení. Pokud jde o politické a bezpečnostní záležitosti, tak Azerbajdžán je eh, důležitou zemí také proto, že má potenciál ovlivňovat politiku v celém regionu. A pokud nebudou investice do rozvoje demokracie dostatečné, uvidíme přesně obrácené dopady, například eh, únos Muhtarlidy eh, v Gruzii, to znamená přesně obrácený vliv eh, Azerbajdžánu na eh, další země v regionu, které jsou demokratičtější, jak jsme právě slyšeli, a úspěšnější, pokud jde o demokratické reformy. Takže to ovlivňování může být i negativní a jak víte, vyšetřování v těchto případech zatím nebylo příliš úspěšné. Občanská společnost v Gruzii se zasazuje o vyřešení a prošetření případu azerbajdžánského novináře, který eh, je nyní vězněn v Azerbajdžánu. Pokud jde o obchod a investice, tak Azerbajdžán eh, značně eh, postihl eh, pokles eh, cen ropy eh, ze 150 dolarů za barel na 50 dolarů za barel v roce 2016, což může být příčinou toho, že Azerbajdžán se snaží nyní více přiblížit do Evropské unie, protože potřebuje investice a cítí potřebu reform. Nicméně role Evropské unie může spočívat v tom, že by posílila otázku transparentnosti a rozhodování eh, v této oblasti, protože víte, že pokud jde o korupci, tak eh, situace se trochu zlepšila zavedením nového systému došlo ke snížení eh, drobné korupce nebo střední, korupce středního eh, rozsahu, ale přesto tady zůstávají obrovské toky kapitálu, které nejsou pod kontrolou společnosti a víme, že že pozastavení členství Azerbajdžánu v EAITI eh, je součástí celého eh, procesu a je potřeba tedy v této oblasti situaci dále zlepšit a měla by se o to zasazovat Evropská unie. Pokud jde o mobilitu a vzdělávání a mezilidské kontakty, tak um, zde je, myslím, ta situace víceméně úspěšná. Víme o dohodě o zjednodušení vízového režimu a readmisní dohodě. Já bych zde potvrdila, že programy, které se týkají vzdělávání, eh, školství, stipendií a tak dále jsou velice úspěšné. Myslím, že na tom bych mohla eh, uzavřít eh, své vystoupení. Snad ještě zmíním dvě doporučení. Jsou tu dvě opravdu zásadní záležitosti, takové ty červené linie, které by měla EU řádat. To je zlepšení politických podmínek v zemi, propuštění aktivistů, a svoboda médií. Toto by mělo být formulováno jako zásadní podmínky pro rozvoj eh, partnerství, strategického partnerství rovnocených partnerů. Já myslím, že Evropa by měla přijít s touto vizí eh, toho, jak sama vnímá rovnocené partnerství, protože nemůžeme být rovnocenými partnery se zeměmi, eh, které neuznávají lidskou důstojnost. Je třeba žádat odstranění všech restriktivních zákonů, které se týkají nevládních organizací, například systém národní registrace, systém dotací, eh, včetně eh, poboček eh, zahraničních subjektů, mělo by se žádat amnestie všech nevládních organizací a u všech těchto záležitostí by měla EU žádat konkrétní časový harmonogram, měřitelné ukazatele a tak dále aby bylo jasné, zda došlo k naplnění těchto podmínek před pod, před dalšími dohodami. Také by Evropská unie měla implementovat eh, doporučení Benátského výboru a OBSE, pokud jde o legislativu a provádění eh, voleb. Evropská unie by měla zrychlit eh, dialog o mm, zjednodušení vízového režimu s Azerbajdžánem. Přistoupení k VTO můžeme vnímat jako prioritu azerbajdžánské vlády. pokud eh, nebude konkrétně zmíněna sektorová eh, politika, je možné, že ta dohoda nebude mít dostatečně hluboký dopad, takže by tam měly té dohodně být ustanovení o zajištění transparentnosti. A myslím, že samozřejmě mám tady další a další poznámky, ale myslím, že na tomto bych mohla své vystoupení uzavřít. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní doktorko. Eh, můžete jistě ještě později něco říct, až budete reagovat na otázky. A teď se dostáváme k poslednímu řečníkovi, to je pan doktor Hrant Kostanian, který bude hovořit o vztahu EU Armenie. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení členové parlamentu. Eh, nedávný Nedávná dohoda o posíleném partnerství, zkráceně řečeno SEPA, mezi Armenií a Evropskou unii eh, dává oběma stranám nový důraz, novou iniciativu a novou intenzitu jejich původní dohodě a jejich vztahům. Eh, SEPA dává prioritu zejména na vývoj země blíže k Evropské unii a je to zároveň živoucí ilustrací připravenosti Evropské unie pomáhat a rozšiřovat východo Eh, východní partnerství, zejména za zásadu diferenciace, když se eh, udělala revize evropské politiky sousedství v roce 2015. Eh, ukazuje se, že Evropská unie chce využít jakoukoliv příležitost, aby posílila eh, své vztahy se zeměmi východního partnerství vzhledem k situaci s Ruskem. Eh, vrátím se k této dohodě, která se jmenuje SEPA a za, popíšu vám ji a potom budu formulovat několik doporučení. SEPA je v podstatě je jednoduchá. Je to asociační dohoda bez The structure of the association agreement and this... Prostě krásně řečeno CEPA. Eh, máme tady začleněn do dohody politický dialog, politiku bezpečnosti, politiku spravedlnosti, obrany a také obchodu. A teď velice stručně zdůrazním, jaké jsou priority ve všech těchto prvcích. Za prvé, silná kapitola týkající se politického dialogu, to je obdobné s asociačními dohodami, to znamená, je to vlastně skopírování toho, co už bylo v asociační dohodě a to SEPA převzala včetně ustanovení o zásadních svobodách, volbách a je nesmírně důležité, aby se Armenie připravila k významnému přechodu příští rok od prezidenciálního prezidentského systému k parlamentnímu systému. Máme tady také silnou velkou politiku o zahraniční politice včetně možnosti pro účast Arménie na misích, které vede Evropská unie kapitola týkající se spravedlnosti a bezpečnosti se týká takových záležitostí, jako je korupce, jako je soudnictví a v podstatě e, tato oblast je hodně skopírovaná, převzatá z toho, co bylo v původní dohodě. Když se vrátíme k sektorálním dohodám, tady je významné říci, že vyjednavači byli velice úspěšní v tom, že se jim podařilo zachovat co možná největší objem aky. Eh, největší kapitoly se týkají ochrany životního prostředí, boje proti klimatickým změnách, sociální politiky a dopravy. Ve všech kapitolách vidíte, že celá řada evropských práv eh, už se zobrazila v těchto dohodách eh, proto, aby byla implementována. Máme tady také dobré kapitoly týkající se regionální spolupráce občanské společnosti. Další kapitola se týká energie, energetiky a zejména plynu včetně tedy také jaderných elektráren. No, potom máme kapitolu, která eh, je velice ovlivněna eh, Není to nějaká preferenční dohoda, to znamená, nepočítá se tady s tím, že by byly odstraněny všechny překážky, ale je to velice dobře kompenzováno jednostrannou dodávku Evropské unie v kapitole GDS+. As well as the customs, those are elements that are apparently Dále se bude spolupracovat v oblasti cel, eh, protože to je významné pro evropsko-azijské společnosti. A rovněž se podařilo dosáhnout takové dobré kapitoly, jako jsou státní dotace a hospodářská soutěž. Nemáme tady sice příliš mnoho regulatorií, které by zobrazovaly přesně situaci v Evropské unii. Došlo, je tam přece jenom zakotvena určitá regulace a máme tady eh, hluboko jdoucí kapitol týkající se například služeb, což je velice podstatná část nové dohody a je to srovnatelné s těmi původními dohodami, stejně tak jako veřejné zakázky a IPR. Jaký je dopad těchto dohod? Do roku 2013 eh, byla Armenie dávána na roveň Azerbajdžánu a Běloruska v rámci partnerství eh, s východními zeměmi bez asociačních dohů, dohod a eh, toto posiluje větší blízko Evropské unie a Azerbajdžánu tato nová dohoda. Ale co je ještě důležitější, je, že byl vyslán silný signál prostřednictvím SEPy vyjednávání musí vyústit ve velice efektivní implementaci a tady bych rád sformuloval na závěr pět doporučení. Evropská unie by měla zdůrazňovat význam politického dialogu Evropská unie by se měla soustředit na reformu právních eh, organizací orgánů a měl by byl vystaven, měl by být vypracován akční plán, eh, protože eh, Arménie eh, splnila to, co bylo ve stanovenách, ve stanovení readmisních dohod. A také je, se počítá s liberalizací víz v Armenii. Je třeba lépe zapojit nestátní aktéry do implementace této dohody SEPA. A potom se domnívám, že by Evropská unie měla ještě více pomáhat občanské společnosti a pomáhat také rozvoji soukromého, soukromo-veřejného prostoru, stejně tak jako oblast justice. Tady končím a jsem ochoten odpovědět na vaše otázky. Thank you, Dr. Děkuji mnohokrát, pane doktore. Teď jsme si tady vyslechli naše tři experty a teď dám slovo eh, řeč, eh, posluchačům, kteří si budou přát vyjádřit se. A prosím pěkně, soustřeďme se a naši kolegové, eh, kteří vypracovali návrh zprávy, přijdou na řadu posléze. Nejprve uděláme tedy to kolo otázek a odpovědí. Jako první na mém seznamu je pan Scholz. Prosím pěkně, Helmut. Helmute, myslím, děkuji mnohokrát. Já bych rád poděkoval expertům. Teď se chci zeptat eh, pana Jarabika, vy jste se zmínil o oligarchických strukturách a o tom, že ty by mohly zůstávat na vlivu navzdory, eh, všeho, čeho, navzdory všemu, co bylo dosaženo. Jaké jsou proto interní vnitřní důvody v Moldavsku, zejména na Ukrajině, ale vy jste se zmínil i o Gruzii. Je to pořád taková situace, že oligarchické struktury pod, podkopávají eh, ekonomický i další rozvoj v těchto zemích. A teď několik otázek paní Alijevě a také na pana <laughs> Kostaniana. Vy jste se nezmínil o náhorním eh, Karabachu, zejména co se týče toho, co by mohla být, jaká by mohla být role Evropské unie v překonávání tohoto problému, v hledání řešení tohoto pokračujícího konfliktu. Já jsem měl příležitost navštívit obě země s delegací AFETu a byli jsme svědky toho, že náro... konflikt v Národním Karabachu je skutečně eh, velmi palčivou záležitostí eh, v obou zemích. Eh, vidíme-li nějakou šanci eh, prostřednictvím asociačních dohod a pravděpodobně ekonomické spolupráce, asi bychom mohli také na pomoci k tomu, aby se uklidnila interní situace, aby tady se víc podpořila ta vůle také tyto, pro, tento problém překonat. Analýza řešení. Děkuji mnohokrát. Eh, Helmute, ale já tady musím říct, že jsem byl docela šťastný, že jsem neslyšel nic o náhorním Karabachu, ale stejně jsem tušil, že se to tady zmíní. A já bych tedy navrhl, abychom tedy nejprve prošli otázky našich kolegů a pak můžete odpovědět. Teď za jednotlivé skupiny pan Štětina. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já mám eh, Prosím, vezměte si sluchátka. Já mám, já mám otázku na pana Kostaniana. Pane Kostaniane, do you understand me? Moje otázka Never mind, I will, t- I will ask in English. <laughs> Tak ještě jednou otázka na eh, pana Kostaniana. Eh, vy jste se, pane Kostaniane, zmínil o vízové liberalizaci pro Arménii. Eh, vízová liberalizace pro Ukrajinu a pro Gruzii byl veliký úspěch spolupráce Evropské unie s těmito dvěma zeměmi. A moje otázka je, v jakém časovém horizontu Arménie předpokládá, že by se vízová liberalizace eh, měla uskutečnit. Děkuji. Děkuji a za socialisty a demokraty Knut Fleckenstein. Děkuji mnohokrát za vaše přednášky. Já mám pouze jednu otázku týkající se prvního referátu, kde se jedná o ty oligarchy, o kterých jste se zmínil, právem jste poukázal na to, že je třeba velice bedlivě sledovat Moldávii, co se tam děje, eh, zejména protože jeden se stála, stává stále mocnější, druhý sedí ve vězení. Za druhé jste řekl, co se týče Gruzie, pakliže jsem vás správně pochopil, řekl jste, že to možná trošku mírnější, jako lze na to hledět mírněji, protože jich tam příliš mnoho a k Ukrajině jste neřekl vůbec nic. Ten problém tam už je vyřešen. Děkuji mnohokrát, Knute. Děkuji teď za Alde, paní Lalonde. Oui, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, chtěla zmínit se k, té, eh, k tomu tématu Azerbajdžánu. Hovořilo se o občanské společnosti. Já souhlasím naprosto se vším, co řekla paní Leila Alieva, ale co se týče občanské společnosti, tady máme velice významný bod. Na ten chci upozornit a to jsou práva žen. Já jsem měla příležitost být vícekrát v Azerbajdžánu a co se týče obhajoby práv žen, tak tady je třeba uznat, že Azerbajdžán hodně toho dělá, dokonce mimořádně mnoho. Já jsem byla na hranicích mezi Iránem a Azerbajdžánem, eh, mají tady politiku, aby bojovali eh, proti těm nuceným manželství a zejména nuceným eh, manželství s malými děvčaty. Byla jsem také podél hranice s Náhorním Karabachem a viděla jsem tam politiku, eh, která se tam provozuje. Vidíte tam vysídlené lidi a uprchlíky, ale když to srovnám s Azerbajdžánem, je třeba eh, zvírně, eh, také upozornit na ty priority a na ty silné body, které se daří v těchto zemích. A říkám, že v Azerbajdžánu je to skutečně výjimečné. Eh, je, to, je tady i islám, ale přitom v, takřka veškeré regiony jsou vedeny ženami, buď anebo zastupují prezidenta dotyčného regionu či provincie. A proto usnesení OSN týkající se ochrany žen proti eh, násilí v manželství, ta tady je naprosto naplňována. Já vím, že, si tady, že tady nejsme na výboru pro práva žen, ale myslím si, že otázka žen je také v centru geopolitického uvažování Evropské unie a proto jsem považovala za nutné na to upozornit. Děkuji mnohokrát a teď Igo Šoltes. Eh, děkuji. ta dohoda o volném obchodu, ta dohoda o přidružení, jistě nemůže přehlížet respektování lidských práv a oceňování základních svobod, nesmí ignorovat nutnost předcházet diskriminaci. Z toho pohledu z Moldavska nepřicházejí dobré zprávy. I v oblasti například zadávání veřejných zakázek situace pokulhává. Pochybné obchodní praktiky, bankovní praktiky, svoboda médií je rovněž velice křehká. Některé nevládní organizace tvrdí, že média jsou přímo pod kontrolou a že se zvyšují represe zejména takovými nekalými způsoby. Jaký to má vliv na prosazování dohody CEPA? A z pohledu financování finančních prostředků, které proudí do Moldavska z EU, když někdy chválíme tyto dohody, tak se nesmíme soustředit pouze na hospodářské dopady, ale musíme i hlídat lidská práva a e, sociální svobody. Děkuji. Pak ještě pan e, Picula a paní Hautala a tím už uzavírám seznam řečníků. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny tři prezentace. Já bych zde rád reflektoval, co zde zaznělo a v kontextu slov Žana Kloda Junkera, který eh, ve svém projevu o stavu Unie sice mnohé řekl, ale něco tam nezaznělo. Tady cituji pana Junkera. Přál bych si, abychom posílili evropskou obchodní agendu. Partneři z celého světa stojí frontu před našimi dveřmi, aby s námi uzavírali obchodní dohody. A ještě jeden citát. Evropa musí vždy hájit své strategické zájmy tím citáty končí. E, tam se zmínil o e, Středomoří, Africe, Austrálii, Novém Zélandu, ale ani jediným slůvkem se nezmínil o těch třech zemích, o nichž hovoříme my dnes, právě z pohledu obchodních dohod. A moje otázka na vás. Jak byste se k tomu vyjádřili? Domníváte se, že je pravdou, že obchodní partnerství s těmito třemi zeměmi je mimo něco, co by v Evropě stálo za to prosadit, anebo nejmenším z pohledu komise. Děkuji, Tonino a paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Já se obávám, že i já bohužel se musím zmínit o náhodním Karabachu. Je to velice bolestivá záležitost pro celý region a rovněž i z pohledu vztahu se zeměmi východního partnerství, zejména s Arménií a Azerbajdžánem. Chtěla bych od vás slyšet, jakým způsobem, pane Konstantiane, prosím, věnujte mi pozornost, ta otázka směřuje na vás. Tady eh, tato diskuse je součástí našich úvah. Jakým způsobem by Evropská unie mohla využít svého vlivu a své páky v tom konfliktu, který tam neustále přetrvává, když tedy hovoříme o dohodě CEPA s Arménií a kde se vyjednává plnou parou o novém dohodě o partnerství s posledním partnerství s Azerbajdžánem. Má EU v ruce nějaké jiné nástroje, než že to bude neustále zmiňovat? A moje druhá otázka se týká téhož tématu. Domníváte se, že zde nemáme důsledný postup a že měříme dvojím metrem, když EU neustále zmiňuje územní integritu a teritoriální um, svébytnost v Gruzii a v Moldavsku a v Ukrajině, ale nikoli v případě Náhorního Karabachu a Arménie a Azerbajdžánu. Předseda, ano, děkuji. Já navrhuji, aby každý z našich hostů měl pět minut, aby zodpověděl co nejvíce otázek a nyní se rozhodněme, kdo začne. Já jsem dobře vychovaný, dávám ženám přednost, ale na druhé straně, když zde máme ten konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem, Eh, tak možná nejdříve vy, pan doktor. Děkuji. A rozhodně nemusím se vyjadřovat k náhodnému kanabachu. Je tady celá řada jiných zajímavých otázek. Začnu oligarchy jejich vlivem v regionu, zejména na Ukrajině. Já jsem se o oligarších eh, nezmínil jednoduše proto, že by to byl nějaký jev, kterého se nezbavíme, či že by tam nesehrávali klíčovou úlohu. Spíše se domnívám, že obecně máme tendenci jejich úlohu vnímat silněji, než ona skutečně je. Ono už ten jev je podchycen před pár drahnými lety k tomu došlo a já bych je spíš nazýval finančně politickými uskupeními, které jsou dobře zorganizovány a dobře řízeny a bohužel z toho pohledu jsou silnější než státní struktury a zejména po kolapsu Sovětského svazu a tom po to, co proběhla privatizace, se z nich staly nejvlivnější skupiny, které tam jsou. A nyní určitá pozitivní stránka je, že na Ukrajině probíhá určitá konkurence mezi nimi, že právě oni a jejich boj o vlivy zde supluje to, co by se mělo odehrávat na státní úrovni. Evropská unie, kdyby vstoupila do toho regionu v roce 2004 a zabývala by se eh, rozšířením. No v určitém smyslu to nastalo, takže už se díváme na vše z pohledu 13 let. A proto já to vnímám jako úspěch, který může udělat na mnohých velký dojem. Eh, vezměme si pomeranč, oranžovou revoluci, a to vše, co se tam odehrálo. Takže ano, máme určitý poděděný problém těch oligarchů, ale já bych vám na to odpověděl, že ta dohoda o přidružení je schopna posílit stát, eh, vést k odpolitičnění těchto záležitostí a nyní na této etapě vnímáme mnoho pozitivních zpráv. I naše zpráva je zmiňuje. A postupně ten problém oligarchů by měl mizet. Na Ukrajině máme navíc hospodářské problémy a politickou dynamiku. Podívejte se na Rinada Achmetova, který je nejvlivnějším oligarchou na Ukrajině. V roce 2012 eh, se odhadovalo jeho bohatství na 22-26 milionů dolarů, v roce 2005 2,5 miliardy. Takže oni tam přišli o mnoho peněz tím, kam se Ukrajina ubírá. A tím, že vidíme, že i Porošenko je určitým smyslu oligarcha, tak tam vidíme určité pnutí mezi touhou posílit státní instituce a mezi zájmem o obchod se Západem, který tam rovněž je přítomen. Takže tam někdy existuje střed zájmu jak u oligarchů, tak u těch finančních skupin, ale z pohledu EU s tím nelze nic dělat jen tak, protože to tam prostě je přítomno. V Gruzii ta situace vypadá jinak, protože ten gruzínský oligarcha, ten vstoupil do politiky poměrně později. Já si vzpomínám, když jsem byl v jeho eh, domě, když se jeho dům objevil před desíti lety a místní taxikář sám říkal, že on je bohatý a že ho zatím nikdo nezná, ale určitě do politiky vstoupí, protože si staví palác eh, vedle eh, té, eh, té sochy matky velké matky. Takže i když zatím neměl vliv na například stav soudnictví a generální prokuraturu a tam ještě máme v případě Ukrajiny dále i ty zpravodajské služby, tak tam se snaží eh, oligarchové je udržet a tam se to zatím nehybe z místa. Takže já bych řekl, pokud chceme s tím něco dělat, soustřeďme se na nezávislost prokuratury a na nezávislost soudu. To by pro EU měla být mnohem větší priorita. A ono už to určitá priorita je, ale pokud dosáhneme hmatatelného zlepšení, tak se situace i obecně změní k lepšímu. Další věc, úloha médií. Já jsem se o tom nějak zvlášť nezmiňoval, ale v té studii se o tom dočtete mnohé. U médií, no tam eh, k eh, vlastnickým strukturám, tam s tím nelze tolik dělat, protože to máme ten problém i v některých unijních zemích a já bych řekl, že například na Ukrajině je to poměrně vyrovnané. A já se omlouvám, že na rozdíl od Spojeného království je tam už ta rovnováha mezi těmi oligarchickými skupinami. Ale čím se ta země liší, je mediální gramotnost, která je velice nízká, a pak státní vzdělovací eh, prostředky. Jakou úlohu ty sehrávají? A tam bych řekl, že, ehm, a v tom smyslu vyznívá i doporučení naší studii, na to bychom se měli soustředit toto zvyšovat a vylepšovat. A pak ještě zda bych měl a jak bych komentoval to, co řekl pan Juncker v tom proslovu stavu Unie. No to těžko, protože Evropská unie není eh, na určitých rozpacích a zároveň nucena eh, nahlížet na konflikt Donbasu a na to, co se děje na Ukrajině mm, tím prismatem té války, k níž tam došlo. Tomu není vyhnutí. Když si to porovnáme se situací med pěti lety, tak to vypadalo jinak. Ale východní partnerství by mělo být zmiňováno a EU by měla tuto záležitost brát víc do hloubky ono ta pouť, kterou ušly ty země, opravdu dělá velký dojem a tady si myslím, že by se EU měla cítit více odpovědná za tento region. Děkuji panu Jarabikovi, paní Alieva jako další. Děkuji. Ptali jste se mě, abych se, aby se nezamyslela na dvěmi zále, dvěma záležitostmi. Jednak jde o záležitost žen. To, k čemu nyní dochází, to je pouze malé zamyšlení, řekněme, nebo eh, malý projev obrovského potenciálu žen a vůdcovských schopností žen. Když to srovnáte s tím, co se stalo eh, v Azerbajdžánu o to svobození Řada lidí hovoří o prvních letech po osvobození, kdy eh, vznikla Lidová fronta a kdy vlastně ta nejtěžší eh, práce, tu nejtěžší práci v Lidové frontě odváděly ženy v době, kdy tam tedy bylo to mm, mocenské vákuum. Ty obrovské obtížné úkoly e, týkající se zprávy země odváděly ženy. Moje babička byla první, jednou z prvních absolventech muslimské světské školy pro muslimské e, studentky, což byla jedna z iniciativ e, jednoho mm, ropného miliardáře na počátku 20. století a spustilo to celou linii eh, žen, feministek, eh, vůdkyň, které byly nesmírně aktivní ve společnosti. Takže já bych řekla, že to je skutečně pouze drobné vyjádření toho, co ženy mohou v azerbajdžanské společnosti dosáhnout, protože tam je už před sovětská tradice osvobození a zapojení žen, která následně byla trochu pokřivena v sovětských dobách a nyní eh, je rovněž pod eh, tlakem, myslím tedy ta sekulární tradice. Pokud jde o Náhorní Karabach, tak eh, myslím, že už jsme zpracovali v té studii určitá doporučení, máme všichni samozřejmě své vlastní názory ohledně toho, jak by měla k situaci přispívat EU. Já si myslím, že Evropská unie se nezapojuje dostatečně a myslím si, že je velice důležité, zvláště v souvislosti s globálními výzvami, eh, s nimi se potýkají západní státy oproti eh, diktátorským státům, vzhledem tomu, že je tady Rusko eh, zapojené do konfliktu. A čím více tam bude zůstávat, eh, tím více si myslím, že autoritářství bude zapouštět v našem státě kořeny. Takže to je skutečně vše vzájemně nesmírně propojeno, provázáno v takových triádách. Myslím si, že Evropská unie by samozřejmě neměla zapomínat na to, že její přidanou hodnotou je soft power, tedy ta eh, jemná eh, moc a síla. Tou by měla přispívat eh, ke konfliktům. Další věc je to, že nesmí docházet v zemi nesmí docházet k diskriminaci, pokud jde o práva menšin, lidská práva, protože na to jsou všichni velice citliví. A jak řekla finská poslankyně, ano, dochází eh, k takovému jevu a eh, obyvatele vnímají situaci tak, že Evropa nebo jakýkoliv jiný zprostředkovatel v konfliktu mm, přichází se svými civilizačními kritérii s jinými než v jiných případech a k tomu by nemělo docházet, neměl by vznikat takovýto dojem. Další věc, která je velice pozitivní, je to, že existuje určitá protitendence v samotném regionu. My jsme teď dokončili velice zajímavou studii o Azerbajdžánu, kde jsou názory aktivní části společnosti a vlastně neexistuje nic jako předem daná eh, nenávist. Naopak vidíme opačnou tendenci oproti těm masovým průzkumům, z nichž vychází, že lidé mají velice negativní názor na tu druhou zemi v konfliktu, ale na hlubších úrovních vidíte, že vyrůstá nová generace, která se snaží eh, eh, to vnímání té hrozby eh, přenést na jinou úroveň, snaží se uvažovat eh, o kreativnějších eh, řešeních, protože tady nemůže vyhrát nikdo sám. Máme na jedné straně mezinárodní právo, na straně Azerbajdžánu čtyři rezoluce OSN, na druhé straně je vojenský status quo, politický vliv Arménie na západě, takže skutečně tam je ta reálná politika versus zákony, a není způsob, jak dospět v těchto, za těchto okolností ke kompromisu, protože obě, oba dva postoje jsou jaksi, um, se opírají o nějakou věcnou podstatu, ale vidíte, že mladá generace, která je exponovaná globálnímu světu, uh, už najednou pozdvihává ten konflikt na jinou úroveň, úroveň integračních procesů, kdy hranice už budou vnímány prozatímněji, vnímají jiné případy jiných regionů a sporných území. Vidí tedy i jiné možnosti řešení konfliktu. A myslím si, že Evropská unie by měla skutečně využít této tendence, povznést ty společnosti na jinou úroveň a otevřít jim jinou dimenzi při náhledu na konflikt. Tak to vnímám já. Děkuji. Děkuji paní Alijevo, nyní pan uh, Kostanian. Děkuji. Já se vyjádřím eh, k tomu, co řekla Leila, pokud jde o ty eh, čtyři rezoluce. Řekla, že jsou vždy ve prospěch Azerbajdžánu. Já si je takto neinterpretuji. Když si je přečtete, tak začínají tím, že vyzývají Eh, k příměří, což Azerbajdžán eh, neprovedl. Takže v případě těch rezolucí vidíte, že nedošlo k implementaci na obou dvou stranách. Paní Hautala již odešla, ale nadnesla otázku dvojích standardů, dvojího metru. Já myslím, že k tomu tady nedochází, nebo o to tady nejde. Evropská unie má zkrátka jiný přístup k jednotlivým konfliktům. Na jedné straně samozřejmě vidíme eh, to, že někde je vysokou prioritou ter, územní eh, integrita nebo zase národní sebeurčení, jako tomu tak bylo třeba v Kosovu. Takže samozřejmě, že ten přístup je jiný právě podle toho, že ty konflikty jsou také jiné. Země mají jiné dějiny, samotný konflikt má jinou historii, konstelaci, jiné aktéry. Například Rusko je zapojeno do celé řady konfliktů, ale ne přímo do konfliktu náhorním, v náhorním Karabachu. Také velice důležité, aby Evropská unie udělala více než doposavat, ale neměla by nahrazovat minskou skupinu. Já jsem eh, s překvapením slyšel, že poslanci Evropského parlamentu mají tolik otázek o náhorním Karabachu ale neptají se na Donbas nebo Krym či další konflikty v blízkém okolí. Takže já bych jenom několik málo věcí doplnil k tomu, co může udělat Evropská unie navíc k tomu současnému úsilí, jak by mohla pomoci či podpořit Minskou skupinu. EU by mohla odsoudit eh, válečnou retoriku z obou dvou stran, mohla by pojmenovat pachatele v době příměří Kromě toho by mohla podporovat eh, nástroje či mechanismy, kterými se podařilo, by se podařilo zjistit, co se děje v terénu. Můžete žádat, aby zvláštní zástupce eh, v konfliktu implementoval eh, svůj vlastní mandát v plném rozsahu a můžete se eh, aktivně eh, začít zajímat eh, o um, obyvatele v Náhorním Karabachu, ale především byste neměli ztrácet mezi prioritami demokracii. To musí zůstat prioritou číslo jedna. Demokratické strany, strany najdou snáze řešení konfliktu než autoritářské země a režimy. Druhá otázka vízové liberalizace. Rychlit Těžko říci, jak dlouho to bude trvat, když si vezměte různé země Moldavsko versus Ukrajina. Vidíte, že jsou tam různé časové lhuty, ale co je tady důležité, je vůbec začít pokud začneme, tak alespoň už něco máme, pak je to už samozřejmě následný proces a jde o to, jak země začne plnit, takže pokud Arménie začne rychle jednat v oblasti legislativy či implementace, tak se může vše zrychlit. Jsou tam ale ty čtyři bloky. Je tam ta zpráva o pokroku, jakmile je ukončena technická část, tak ještě zbývá, zbývají ta politická rozhodnutí. Teď je důležité začít tím vlap um, a potom, jak to bude celé dlouho trhat, to záleží na všech stranách, eh, také na vyřešení otázek eh, korupce, které jsou v této eh, době zásadní. Děkuji. Mr. Lieber, gentlemen, thank you. Děkuji vám mnohokrát, paní doktorko, i vám, páni, děkuji za vaše přednášky, za to, že jste odpověděli na naše otázky. Samozřejmě můžete zůstat mezi námi, protože teď budeme diskutovat o těchto zemích. Možná, že vás to bude zajímat a můžete zůstat ještě tak 15 minut. Protože co bych teď rád udělal je, že bych přešel eh, k diskusi o té navržené zprávě, kterou připravili paní Andrikine a pan Fleckenstein. Eh, z hlediska přípravy summitu a doporučení komisi radě a SVČ týkající se východního partnerství. Jestli si vzpomnete, že první, první diskusi jsme měli 14. září a účastnili se jí také kolegové členové eh, Běra Euronestového parlamentního zhromáždění. Teď se zeptám, kdo by rád začal. Paní Andrikie, nechcete začít pět až sedm minut, potom pan Fleckenstein a potom provedeme krátkou diskusi. Vy chcete začít, takže prosím, knute. My se vy, vyměníme naposledy. E, nejdřív jsem já, pak kolegyně, příště se kolegyně a já. A to je skutečně znamení výborné spolupráce a zároveň je to znamení toho, že když v určitých detailech nejsme automaticky stejného názoru, vždycky je dobré a možné najít kompromisu, eh, kompromisy a my jsme našli také obsahové kompromisy za vědomí, že určité body musí být rozhodnuty později a není nutno dnes ty rozdíly nějakým způsobem eh, dávat na pranýř. Proto chci velice srdečně poděkovat své spoluspravodajce. Chci poděkovat také stínovým zpravodajům, celé řadě kolegů, kteří přispěli pozměňovacími návrhy k této zprávě. E, zásadní v této zprávě, já se teď nechci zmiňovat o podrobnostech, protože jistě jste si všichni tu zprávu zevrubně přečetli, e, Zásadou této zprávy byly před e, hlavně odstavce XY, takzvaný kompromis 26. Gruzie, Moldavsko a Ukrajina hodně lobovali v pozitivním slova smyslu, eh, aby eh, dostali perspektivu vstupu verbálně projevenou. Eh, cíle východního partnerství jsou politická asociace, politický dialog, hospodářská integrace, po případě úzké hospodářské vztahy. Za druhé, Samozřejmě s ohledem na článek 49 a smlouvy Evropské unie mohou všechny evropské státy dát žádost o vstup do EU, především státy, eh, které dbají na základní hodnoty naší Evropské unie. To za třetí také vyžaduje dodržování eh, právního státu, lidských práv, základních svobod a na to se musíme zaměřit. A teď k pozadí zprávy Gruzie, Moldavsko, Ukrajina už asociační dohodu mají, stejně tak jako další rozšířenou dohodou o volném obchodu a proto chápu, že jsou zejména tyto země ctižádostivé proto, aby mohly dosáhnout i dalšího pokroku. Ale veškerý pokrok samozřejmě musí dospět taky až k občanské společnosti a nesmí se zastavit u vlády. A proto bych rád poukázal rovněž na to, že některé další země, které v současné době s námi nechtějí uzavřít asociační dohodu, provádějí významné reformy ve svých státech pro nás nejsou žádnými partnery druhé třídy, nebož jsou stejně důležití jako ostatní. S Armenií eh, v brzké době eh, podepíšeme dohodu s Azerbajdžánem, ještě jednáme o uzavření dohody o obchodním partnerství. Eh, požadavky eh, mé politické skupiny na summit. Summit v listopadu bude znamenat zmapování situace posledních dvou let. Za mou frakci mohu říci, že pro nás je nesmírně důležité, aby doposud dosažené výsledky byly srozumitelně a transparentně ukázány veřejnosti. Důležité je, aby se však také jasně, zřetelně pojmenovaly problémy a aby se také upozornilo na to, že z části určitý obsah již uzavřených dohod musí být implementován, protože ještě nebyl, nebo část byl pouze částečně implementován. Že nemůžeme být, se spokojit s tím, co bylo implementováno. Musíme dále diskutovat o tom, co to znamená. Na jedné straně se muset chránit, i chránit se před Ruskem, ale jaké dopady to bude mít na zemi jako takovou? Když se podíváme na menšiny, co se týče vzdělávání ve školách, a když se to na Ukrajině sníží tak, že je to možné pouze navštěvovat ZDŠ do budoucna pro menšiny, a když se podíváme Mm, vidíme to třeba i v Polsku, v Bulharsku a v Rumunsku, ale to tedy je jenom několik málo příkladů, mohl bych uvést více, ale o tom musíme diskutovat vzájemně spolu. Pak musíme hovořit o tom, podívat se přesně na tom, jak se nakládá s nevládními organizacemi, protože demokracie je i u nás obtížnou kapitulou, kapitolou. Pardon. zejména když se soustředíme pouze na určité nevládní organizace. Já tady nechci působit jako zahraniční nějaký agent, ale jistě víte, co mám na mysli. Proto je třeba pokračovat v této diskusi na Ukrajině, v Moldávii a rozhodně i v Gruzii, ve všech těchto třech státech. Smysl východního partnerství, nebo dejme tomu cílem našeho východního partnerství, je posílit mír, bezpečnost a dobrá životní úroveň sousedů Evropské unie. A smysl se proto nevyčerpává jenom tím, že se podepíše nějaká dvoulet, dohoda jednou za dva roky na summitu. Východní partnerství přinese úspěch pouze tehdy. Podařili se nám i východním partnerům tedy tato doho- tyto dohody ze summitu také prosadit a uskutečnit. A tím, a to už tedy skutečně končím, výsloveně eh, také říkám, že třeba by tady byly jasné blízké perspektivy, ne nějaké eh, perspektivy v budoucnosti. Eh, na základě konkrétních příkladů jako Schengen a další body. Ale předpokladem, abychom nebudili žádné falešné naděje, musí být, že to, co jsme doposud dohodli, musí být také implementováno. Teprve potom přijde druhý krok, ke k němuž jsme všichni v tomto parlamentu připraveni. Děkuji mnohokrát. Vielen Dank, Knut. Děkuji Knutu eh, Fleckensteinovi. Paní eh, Andrikiene, chtěla byste něco dodat? Ano, Hmm, děkuji. V první řadě bych ráda poděkovala kolegovi Fleckensteinovi za skvělou spolupráci hmm, to, že máme dva spoluspravodaje z dvou různých politických skupin, zde není obvyklé v této sněmovně. Eh, nejedná se o snadnou záležitost, ale myslím si, že my jsme tady eh, tu, tento modus otestovali a že uspěl. Chci rovněž poděkovat stínovým zpravodajům. Dostali jsme 232 pozměňovacích návrhů a vypracovali jsme 32 kompromisů a jeden ústní pozměňovací návrh, které byly odsouhlaseny mezi všemi frakcemi. Takže co tím chci říci? Přes 90% všech pozměňovacích návrhů jsou, je pokryto kompromisy. Tedy zítra nepočítám s tím, že by se mohly vyskytnout nějaké, nějaká nečekaná překvapení. Ještě máme s panem Fleckensteinem eh, takovou eh, takový plán, že pokud by došlo k tomu, že by kompromisní návrh nebyl schválen, tak jsme si přesto mezi sebou eh, dohodli, jak budeme hlasovat. Když se podíváte na ty návrhy kompromisů, tak eh, já si myslím, že ono je to opravdu dobré. I ta doporučení, a to nezávisle na tom, že jsem sama autorkou. Já si myslím, že ten dokument stojí za to, protože se snaží mm, prosazovat východní partnerství jako takové a nestaví tam priority za každou cenu, ale zároveň je to budoucnostní, vyvážené a zároveň stižádostivé, zejména z pohledu těch tří zemí Ukrajiny, Gruzie a Moldovy. A pak třetí aspekt, který stojí za to zmínit, je to diferencování, což si myslím, že je klíčem a ten princip víc za víc a méně za méně. Tam musíme jasně mít na zřeteli aspirace našich partnerů, jak se kdo snaží a zároveň přesto, že eh, chceme inkluzivitu, tak eh, to budeme brát na zřetel, do jaké míry ona se odehrává a nebudeme tam prosazovat žádná univerzální řešení eh, která by se mohla týkat všech. Ne, tento návrh je stížádostivý i z pohledu EAP+. Plus. Hovoříme o šengenském území, zmiňujeme se tam i o celní unii, o energetické unii, o digitalizaci, o digitální unii. Vše se podařilo v tomto dokumentu obsáhnout. Milí kolegové, děkuji vám za ty pozměňující návrhy pro mě bylo potěšením se na té práci podílet. Děkuji vám. Děkuji oběma zpravodajům a nyní krátká sdělení ze strany stínových zpravodajů. Čau, Stanok. Chcete se k tomu vyjádřit? Ano, já budu stručný, pane předsedo. Je jasné, že mm, vlastně už tím, že ta diskuse proběhla, tak všichni víme, na čem jsme. Já sám jsem autorem některých pozměňovacích návrhů, ta problematika je mi známá. Před deseti lety jsem byl sám zpravodajem přesně k tetéž problematice. Moje politická skupina obecně silně podporuje zvyšování závazků vůči těmto zemí právě na principu více za více, jak to zde vylíčá paní je nejediná oblast, kde jsme přece jen to museli podrobněji probrat, bylo Zda tam mají být výslovně vyjmenovány principy z roku 2009 těch spolupředsedů eh, Minské eh, komise a tam nejde pouze o územní celistvost, ale o eh, právo na sebeurčení, hm, co z pohledu mezinárodního práva by nemělo být vzájemně soutěživé, nemělo být jedno přednost nad druhým. Je třeba najít i řešení územní krize Náhorního Karabachu, aniž bychom stali na straně kohokoliv a zároveň respektovat právo na sebeučení. Jinak je to skvělá zpráva, ty kompromisy jsou dobře promyšlené, dobře nastrukturované, no a samozřejmě zejména v dobách, kdy Evropská unie je, nazval bych to, rozptilována mnohými jinými významnými záležitostmi, jako například Brexit, klimatické změny a migrační toky nesmíme zapomínat na skutečnost, že stále ještě máme celou řadu zemí, které aspirují na to, aby se staly součástí Evropské unie. A myslím si, že je ke cti EU, že je stále ještě nahlížena občany těchto zemí jako e, zářný příklad prosperity míru a demokratických poměrů a musíme mm, mm, tu náruč mít otevřenou k těmto zemím, včetně Arménie, kde bohužel e, jsme svědky ruského tlaku, a toho váhání týkají se eh, dohody o volném obchodu CFTA. No a pokud si přeje tato země mít multipolární zahraniční politiku, tak to zároveň znamená i uznání významu EU pro tuto zemi. A ta, eh, to hospodářské združení Eurázie je důležité pro Armenii, takže tam musíme to brát jako realitu, se kterou je třeba pracovat, ale přesto přede všechno máme už Gruzii, která už víceméně má um, DCFTA, tam už to běží. Moje politická skupina má silné názory, co se týče Ukrajiny a vztahu k Ruskem a tam jsme rádi, že se i objevují. Děkuji Helmut Šouc jako další. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž začal díky oběma zpravodajům za to, jak připravili tuto zprávu. Je pravda, že společen, naši občané a veřejné mínění nikoli pouze v těchto východních zemích, ale i zde eh, v naší eh, části Evropy bedlivě bude sledovat, jak to dopadne na samitu. Mm, jsou tam složité záležitosti, jak vnitrospolečenské, tak i mezi těmito státy, i v rámci těchto států, které určují jejich eh, každodenní život a z toho pohledu například eh, se někdy lidé tážou, co přináší eh, i studenti se tážou, co to znamená pro mou každodenní realitu. A proto zmíním dva body, kde já mám s tím obsahem problém. Já se domnívám, že politika eh, toho východního partnerství plus která by měla nabízet dalekosáhlejší výhledy, trochu eh, se odklonuje od těch úkolů, které tady vyjmenovali z implementačního pohledu naši oba spoluspravodajové. Tady se domnívám, myslíme, myslím, že musíme být věrohodní, naplnit to, co jsme slibovali a prezentovat se z pohledu důsledně všech 28 členských států a i z pohledu těch eh, potenciálních kandidátů na východě. Takže tady to je možná trochu předčasné a mohlo by to být určitým rozptýlením a z toho pohledu bych ještě rád upozornil na jednu věc. My, co by frakce, tu podmíněnost jako e, stabilní princip e, politiky sousedství i makrofinanční pomoci uznáváme protože uznáváme, že musíme mít nějaký nástroj, nějaký mechanismus, který i na veřejnosti je usledovatelný a který bude doprovodný vůči těm snahám utuhožovat vztahy se sousedy. A další věc, která si myslím, že je trošku problematická v té zprávě, to jsou vztahy s Ruskou federací. Tady se domnívám, že se nemůžeme tvářit, jako by už stav věcí nepokročil. Tady potřebujeme mechanismus, který bude poskytovat i určité výhledy z pohledu dneška, jak se z té šlamastiky dostaneme, jak budeme jednat kromě toho, že budeme neustále prodlužovat sankce. Tady si myslím, musíme mít konkrétní článek, který si musíme i v parlamentu ujasnit a zamyslet se nad tím, jak i sami můžeme přispět k tomu, aby tento nejsložitější možný vztah k Ruské federaci nějakým způsobem konstruktivně odrazil na našich vztazích se sousedstvím a nabídl i nějaké nosné řešení. Děkuji. Děkuji Helmutu Šolcovi a už nemáme žádné přihlášené řečníky, takže jsme eh, eh, v závěru této diskuse. Eh, zítra v 9 se bude hlasovat a děkuji všem za skvěle odvedenou práci. So, ladies and gentlemen. Takže dámy a pánové, vážení kolegové, Postupujeme k bodům číslo 6 a 7. Jedná se o společnou eh, diskuzi o dohodě o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU členskými státy a Novým Zélandem. Je to dohoda podepsaná v loňském roce. Předloženo bylo 48 pozměňovacích návrhů. Spravodajem je Charles Teno, který rozhodl sám navrhuje kompromisní pozměňovací návrhy. Předám mu tedy slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Poprosím ty, říká pan předseda, kdo chtějí odejít, aby tak učinili v tichosti. Prosím, Charlesi. Ano, děkuji, pane předsedo, po úspěšném přechodu, eh, eh, pokud jde o CETu, a partnerskou dohodu, u níž jsem byl zpravodajem v případě Kanady, tak eh, Nyní tedy se přesouvá naše pozornost k Novému Zélandu, další země eh, společenství Commonwealthu. A jedná se o zprávu, kterou bych trochu přejmenoval nebo je přejmenována. Je to dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci, ale velice se podobá té eh, SPA, té původní dohodě o spolupráci a partnerství byla podepsána mezi vládou Nového Zélandu a Evropskou unii v podstatě přesně před rokem 5. října loňského roku a nyní jsme učinili značný pokrok směrem k ratifikaci. Domnívám se, že pokrok, který se týká této konkrétní eh, smlouvy, je skutečně uh, velice dobrý. Je to také díky všeobecné podpoře pro tuto dohodu ze strany všech politických skupin v našem výboru i vlastně v celém Evropském parlamentu. Bylo podáno pouze 48 pozměňovacích návrhů a dva kompromisní návrhy. To si myslím, že je rekordně nízké číslo, které dokazuje, jak jednoduchá a nekontroverzní má zpráva je. Připomíná nám to, že Nový Zéland je jedním z našich nejbližších partnerů, sdílíme demokratické hodnoty, zásady právního státu a máme také celou řadu eh, kulturních společných vazeb. Jako zpravodaj tedy mohu podpořit v podstatě všechny podané pozměňovací návrhy. Dva kompromisní pozměňovací návrhy jsou spíše faktická projasnění, abychom eh, přidali eh, eh, nové informace nebylo vlastně nutné hledat žádné kompromisy mezi jednotlivými politickými frakcemi. A v té zprávě pozitivně odkazuji na navrhovanou dohodu o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem, což je dohoda, která vlastně se paralelně Eh, připravuje. Je to tedy ovšem separatní záležitost, ale myslím si, že politické a obchodní vztahy jdou vždy ruku v ruce, takže je potřeba eh, projevit podporu i té druhé smlouvy v naší zprávě. Také jsem velice rád, že jsem mohl zmínit roli, kterou sehrával Nový Zéland jako malá země, velice nám vzdálená, ale velkou roli podle mého názoru sehrála a sehrává v mezinárodních záležitostech, zejména pak eh, v evropských misích eh, v boji s pirátstvím, mám na mysli například misi Atalanta, anebo v boji se mezinárodním terorismem, připomínám jejich vojenskou přítomnost v Afganistánu. Další věc, eh, ve zprávě odkaz na roli, kterou se hrává tato země v boji s klimatickými změnami, protože eh, má velice eh, ambiciozní plán eh, na snížení uhlíkových emisí. Od té doby, co jsem zprávu sepsal a proběhla první rozprava ve výboru, došlo k parlamentním volbám, bylo to 21. září a nyní čekáme, jakým způsobem vznikne nová vláda. Žádná eh, strana, ani národní strana, ani liberistická strana nezískala většinu, takže bude potřeba, aby vznikla koalice, do které budou zapojeni buď to zelení nebo eh, první novozelandská strana. Já jsem velice rád, že Novozelandská první strana, což je eh, jediná euroskeptická strana v Commonwealthu, Ehm, nebyla dostatečně podpořena. Naopak eh, počet jejich voličů poklesl při posledních eh, volbách, na rozdíl od eh, růstu populistické podpory v jiných evropských zemích. Takže na toto bych chtěl poukázat. Nepředpokládám, že bude jaký problém s touto zprávou, vzhledem tomu, že máme tak málo pozměňovacích návrhů. Doufám, že můžu počítat s tím, že mě kolegové podpoří dnes i zítra při hlasování. Děkuji, Charlesy. Nyní předám slovo stínovým zpravodajům, alespoň těm, kteří jsou přítomní. Je to pan Ungureanu a pan Kriste za EPP a SAD v tomto pořadí. Nejprve pan Ungureanu. Děkuji. Pane předsedo, já chci nejprve poděkovat panu Tenokovi za skutečně brilantní práce na této zprávě. Myslím, že všichni víme, že eh, Nový Zéland je podobně smýšlející země, přátelská země, vzhledem tomu, že jsme žádáni o odsouhlasení této eh, zprávy. Myslím, že ta zpráva, jak se náš postoj plně odráží. Evropská unie a Nový Zéland sdílejí eh, hodnoty, jsou součástí stejné rodiny, rodiny hodnot a je jenom přirozené, že naše přátelství a podobnost eh, se přetváří v silné ekonomické partnerství. Tato dohoda o partnerství, o které zítra budeme hlasovat, je nezbytným krokem k zahájení obchodních jednání s Novým Zélandem. Jejich cílem je dohoda o volném obchodu. Jsem velice rád, eh, že panuje silný konsenzus mezi politickými skupinami v parlamentu, že dohoda o partnerství mezi EU a Novým Zélandem je velice dobrým začátkem Eh, a cílem této cesty je plná dohoda o volném obchodu. Děkuji. Eh, nyní Andy Krista. Děkuji jménem SAD. Bych chtěl poděkovat panu Tanekovi a také dalším kolegům stínovým zpravodajům za velice jasný a komplexní návrh. Pan Tenok eh, nám, to tady, nám první návrh předložil již před začátkem letních prázdnin. My se těšíme na další ambicioznější eh, spolupráci s Novým Zélandem. EU a Nový Zéland jsou země podobné, mají stejné hodnoty a zájmy a naše partnerství dále posílí vzájemné vztahy, posílí politický dialog a zlepší dosavadní spolupráci v celé řadě oblastí. Vážení kolegové, jsem si jist, že výbor AFET při zítřejším hlasování vyšle silný signál pro plenární zasedání. Děkuji tedy ještě jednou panu zpravodaji i kolegům stínovým zpravodajům. Děkuji. Pane Kristeo, nikdo další si o slovo nežádá. Takže v tom případě jenom zmíním, že hlasovat budeme zítra. Na plenárním zasedání proběhne rozprava hlasování patrně v listopadu. Tím se dostáváme k bodu 8 a 9 programu jednání. V podstatě dodržujeme časový plán. Proběhne krátká druhá vyměna informací o posílené dohodě o partnerství o spolupráci mezi EU a Republikou Kazachstán. Nejsou tady vlastně žádné pozměňovací návrhy k doporučení naší zpravodajky, kterou je paní Jakonsáry. Ta navrhuje odsouhlasit tuto dohodu. K té zprávě je 30 eh, kompromisů ke 130 pozměňovacím návrhům. Je tam dalších 11 pozměňovacích návrhů, které předkládá výbor INTA. Takže, paní Jakonsáry, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Návrh zprávy eh, respektive k mému návrhu zprávy bylo předloženo 147 pozměňovacích návrhů a většina z nich odráží ehm, problémy, které vyjádřili moji kolegové při předchozí diskuzi. Kromě e, otázek v zahraniční politice řada pozměňovacích návrhů řeší konkrétní záležitosti, například základní svobody a lidská práva v Kazachstánu. Já bych chtěla zdůraznit, že parlament očekává, že Kazachstán prokáže vůli dosáhnout změny v oblasti lidských práv a základních svobod a že propustí aktivisty a odborové předáky, kteří jsou nyní vězněni. Já sama budu předkládat ústní pozměňovací návrh ke kompromisu číslo 4, vzhledem tomu, že došlo k určitým eh, naštěstí faktickým změnám. V pátek jsme se dozvěděli, že čtyři aktivisté byli eh, skutečně propuštěni, což je velice dobrá zpráva. Také bych chtěla poděkovat eh, kolegům, stínovým zpravodajům za velice dobrou spolupráci. A jak už řekl pan předseda, hlasovat budeme zítra dopoledne. A, obou, a to obou dvou bodech, to znamená o té dohodě i Mm, průvodní rezoluci. Děkuji. Konzády. Děkuji mnohokrát, paní koncery. Přeje si někdo hovořit za EPV pan Kuka? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval paní zpravodajce za to, jakým způsobem řídila tento proces a chci také poděkovat všem stínovým zpravodajům na za výbornou spolupráci. Měli jsme plodné zasedání stínových eh, eh, pravodajů a nejdůležitějším záležitostí pro nás bylo vyslat jasný signál eh, že stojíme za uzavřením CPA dohody, která zohlední pozitivní rozvoj v Kazachstánu a aktivní angažování se z, s Evropskou unii. My bychom eh, byli ještě pro, hlouběj, pro větší prohloupení obchodu mezi EU a Kazachstánem musíme se uvědomit, že evropské země eh, jsou vlastně prvním investičním a obchodním partnerem a hrají velkou roli pro kazachskou ekonomiku. Kazachstán kromě toho sehrává stále významnější mezinárodní roli a je jednou z vedoucích zemí týkající se jaderného ozbrojení. Je klíčovým regionálním hráčem ve střední Asii a měli bychom tuto zemi povzbudit proto, aby se hrálo i nadále pozitivní roli v tom, této oblasti. Doprovázené usnesení upozorňuje na smršťující se takových záležitostí, jako je svoboda vyznání, svoboda sdělovacích prostředků. A také zahrnujeme doporučení Benátské komise a dodržování standardů Rady Evropy. Všeobecně můžeme říci, že text povzbuzuje Kazachstán pro jeho roli a proto je zpráva vyvážená a rád bych požádal o podporu této zprávy. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Edvarde. A teď pan Buchna, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji také paní zpravodajce, děkuji za její, podle mého názoru, vynikající postoje v tomto tak obtížném tématu. Myslím si, já tady souhlasím se svým předřečníkem, že pro Evropskou unii i pro globální strategii má ohromný význam, abychom zabezpečili silnější partnerství a budovali ho společně s Kazachstánem. Ale situace je stále ještě obtížná Hospodářský pokrok v Kazachstánu, který je viditelný všude, nejde ruku v ruce s pokrokem v oblasti lidských práv. Naopak, rád bych připomněl, že nevládní koalice proti mučení už mezi lednem a listopadem 2016 zaznamenala 130 nových případů mučení a jiného páchaného násilí. Dochází k omezováním osobní svobody. 500 osob, budiž připomenuto, které byly přechodně zadrženy jenom proto, že chtěli jít na míru milovnou demonstraci že eh, dva političtí mm, zajatí byli odsouzeni na pětiletou sazbu vězení jenom proto, že vyjádřili kritické příspěvky v sociálních sítích. To znamená, smím-li to chci mi eh, říct si to podstatné. Potřebujeme silnější vztahy EU-Kazachstán, ale nesmíme vydat všechny trumfy z rukou abychom dosáhli také lepšího rozvoje v oblasti lidských práv. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Buchnere, za váš příspěvek. A teď tady máme ještě dva další řečníci a já už uzavřu řečnický seznam pan Tanok, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Moje skupina rovněž podpoří tu zprávu. I eh, zprávu pana Boraliho, jedná se o skvělou záležitost. Zajímavé na tom je a ukazuje se, jak dlouho já už jsem tady, že před více než deseti lety, no a to bylo tehdy zajímavé časy, protože eh, jsem pracoval na se eh, východního partnerství. Tam jsem dokonce i navrhoval, že by se případně Kazachstán mohl stát kandidátem pro východní mm, partnerství, protože to území za Kaspickým mořem opravdu spadá do Evropy ještě zeměpisně a jedná se o nesmírně zajímavou zemi, jak z pohledu jejich přírodních zdrojů, tak i z pohledu úspěšného modelu mírového a dobře prosperujícího v míru soužijícího národa, jak muslimů, tak nejrůznějších etnických skupin, a přitom se jedná o postsovětskou republiku, takže z mnoha pohledů by mohli se ostatní od Kazachstánu učit, jak si nejlépe poradit s integrací, s tím, jak umožnit mnoha různým kulturám žít společně v jednom státě. Takže tady si myslím, že bychom opravdu měli s Kazachstánem posilovat vztahy a je pravda, že ty harmonické vztahy mm, tam navíc ještě nevedou ani k radikalizaci, například na rozdíl od Uzbekistánu. Ano, lidská práva to je problém, to už zde bylo zmíněno a rovněž i e, práva na pracovním trhu a boj s korupcí. Ale když tedy toto uvedeme jako výjimky, tak ve všech eh, zbylých ohledech je Kazachstán pozoruhodnou zemí, tam stojí za to se dozvědět více, jak to u nich funguje. A myslím si, že oni mají opravdu výhlídky na um, dobrou budoucnost i z pohledu hmotného. Ano, spolupracují s Ruskem a tam eh, ale se zároveň snaží sladit své sazby i s VTO a jsou členem i té eurazijské obchodní, eh, eurazijské obchodní združení, ale z pohledu i hospodářského Kazachstán rozhodně stojí za to jako evropský partner. Děkuji a nyní Oma Plejt. Děkuji, milí kolegové. I frakce ALDE tuto zprávu podporuje. Připadá nám, že je tam nastavená rovnováha na jedné straně mezi tím zájmem o prohloubenou politickou i hospodářskou spolupráci s Kazachstánem, ale na druhé straně i Jde o zájem o ochranu lidských práv v Kazachstánu, o to, aby se více politických vězňů dostalo z vězení a i z pohledu jiného dodržování práv a svobod tam jsou problémy. Souhlasím s těmi, kteří hovoří o tom, že ve srovnání s okolními zeměmi Kazachstán na tom není špatně a i vztahy s Evropou se vyvíjí stybně, protože se zdá, že na obou stranách je vnímán ten zájem a to, že je to výhodné zejména z pohledu hospodářství. Je Kazachstán opravdu pozoruhodnou zemí a pro Evropu hodnotným partnerem. Chci zdůraznit i význam pro evropsko-kazašské vztahy, význam problematiky lidských práv. V tomto návrhu zprávy se objevují určitá jména, ale bohužel těch, kteří zatím vězí ve vězení, je mnohem víc. Rovněž i organizace, která se zabývají lidskými právy, mají starost o jiné. Máme Urbeka Kušakbajeva, Jelva Ursinova, to jsou odboráři, kteří byli odsouzeni. Takže tady těch jmen je opravdu málo a nepokrývá to veškeré problematické kauzy z pohledu lidských práv. Na druhé straně opravdu doufám, že Kazachstán bude nahlížet na naši zprávu a na to, že EU má zájem o prohlubování vzájemných vztahů jako na signál, jako na projev dobré vůle a že se přiměřeně k tomu postaví. Právě i z pohledu lidských práv a toho, co dělá vrázky Evropské protistraně a že ta reakce tedy bude pozitivní a že Kazachstán bude eh, bez prodlení a zcela jednoznačně reagovat na naše obavy z toho pohledu. Děkuji. Děkuji Omasi Pajitovi. Jsou ještě nějaké další poznámky od někoho zde v sále? Nikoliv. Chtěl by se k tomu tedy vyjádřit zpravodaj ještě jednou? Nikoliv. Dobrá. Hlasování se bude konat zítra a na plenárním zasedání pravděpodobně listopadu. Děkuji tedy všem za přispění do diskuse a přecházíme k bodu číslo 10. Máme tady už pana Viganda, případně je na cestě. No, pokud tady není, tak samozřejmě nemá smysl se pouštět do tohoto bodu, takže chvilinku počkáme. Nejlépe by bylo, kdybyste setrvali v této místnosti. A chci ještě všechny upozornit na to, že se jedná o bod, který se bude projednávat v režimu in camera, tedy neměl by zde zůstat nikdo, kdo není oprávněn k tomu, aby se této